Milí kolegové, milé kolegyně, srdečně vás vítám na zasedání našeho výboru. Omlouvám se za spoždění, ale zemědělci mi zastoupili cestu. A proto jsem tu o půl hodinky později, než jsem původně zamýšlel. Srdečně tedy vítejte na našem zasedání. Bod čísla jedna. Přijetí pořadu jednání. Nevidím, že by někdo protestoval, takže schváleno. Za druhé sdělení předsedy. Je tady něco, co je potřeba sdělit? A sice máme tu skupinu ze Severního Irska. Tuto skupinu srdečně zdravíme a vítáme na zasedání našeho výboru. První důležitý bod dnešního jednání je bod číslo 3. Výměna názorů s paní Katerin Žeslien Vanel, výkonnou ředitelkou Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EFSA. Paní Žeslénová Lanielová, srdečně vás vítáme ve výboru nově zvoleného Evropského parlamentu. Máme hodně energie a hodně dynamiky. Přinesli je noví členové, ale i členové již dřívější. Máme celou řadu bodů, o kterých bychom s vámi chtěli hovořit, proto nestrácejme čas a hned bych vám rád dal slovo. Dobrý den, pane předsedo, poslanci Evropského parlamentu. Jsem vděčná za příležitost, že mohu oslovit vaš, váš výbor a že vám že vás mohu seznámit s posledním vývojem na půdě Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Ráda bych vám pogratulovala k vašemu zvolení do Evropského parlamentu a popřála vám veškeré úspěchy při plnění vašeho mandátu. Tak, jak začíná volební období, leží před námi v oblasti eh, bezpečnosti potravin velké výzvy a následně také velké výzvy v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví. My se těšíme na spolupráci při řešení těchto společných a kolektivních problémů a výzev. Ráda bych vás seznámila s pokrokem, který jsme učinili a ráda bych se zmínila o věcech a problémech, které máte na mysli vy. Váš náš úřad je vám k dispozici a je připraven podpořit bez, veškeré rozhodování, které budete činit a podpořit je vědeckou radou. Já často zmiňuji slovo věda a vědecký, protože je důležité zdůraznit, že toto je základem naší eh, na toho, co děláme a že nesmíme zakládat naše rizika, naše rozhodnutí na riziku. Agentura byla založena v roce 2002 aby vytvářela <clears throat> nezávislý vědecký základ pro rozhodování Evropy, to znamená Evropského parlamentu, Evropské komise a členských států, a aby efektivně hovořila a komunikovala o rizicích v oblasti potravin a potravinového řetězce. My se vždy opíráme o výsledky vědy, o transparentnost, nezávislost, odpovědnost a to ve spolupráci s celou řadou zainteresovaných aktérů. V minulém desetiletí jsme si uvědomili, že je potřeba oddělit vyhodnocování rizik a řízení rizik. A tento nový model směřuje k tomu, abychom zajistili potra- bezpečnost potravin v Evropské unii a abychom znovu nastartovali důvěru spotřebitelů a obchodníků v zásobování potr- potravinami. Pro EFSU je důležitá odbornost celé řadě odvětví, abychom mohli reagovat na otázky a problémy, které v oblasti rizik v eh, souvislících s potraviny vznikají. Využíváme expertízy 15, více než 1500 eh, odborníků z celé Evropy, kteří věnují svůj čas na ochranu evropských spotřebitelů. Cestou vědeckého výboru a vědeckých panelů eh, <clears throat> poskytujeme vyhodnocování rizik na evropské úrovni. Naše zakládací listina nám dává silný mandát, který se týká celého potravinového řetězce, které, které počínaje zdravím zvířat, eh, ochranou rostlin a výživou. My tedy tradičně nepatříme jenom do té oblasti bezpečnosti potravin. A možná si veřejnost klade otázku, proč se zabýváme například pohodou zvířat, proč se zabýváme eh, riziky spojenými s geneticky modifikovanými organismy nebo účinností pesticidů. Ale bezpečnost potravin je široký obor a celý potravinový řetězec má celou řadu návazností. Bezpečnost potravin a životního prostředí je tedy velmi důležitým tématem pro nás, pro všechny. Spolupráce s členskými státy je velmi důležitá pro plnění našich úkolů a my s nimi úzce spolupracujeme. Důležitost této spolupráce je nesmírná zejména v případě nějakých náhlých událostí. Například ochota irských úřadů sdílet s námi údaje a informace včas a Eh, se s námi spolupracovat. Toto bylo eh, během těch, eh, té situace s dioxinem naprosto nezbytné v loňském roce. My máme formální strukturu, poradenské fórum, které združuje zástupci všech 27 národních agentur, a toto poradní fórum je podporováno sítí kontaktních bodů, jejichž úkolem je výměna vědeckých informací a komunikace o rizicích. Více než 300 kompetentních evropských organizací s námi spolupracovala v roce 2009 a my jsme financovali různé projekty v členských zemích v, eh, v celkové hodnotě 7 milionů euro. Nyní postupujeme k vytváření eh, systému, integrovaného systému vyhodnocování rizik. Nezbytné je, aby náš pracovní program byl tomu přizpůsoben, přizpůsoben tak, aby byly <clears throat> úsporně využívány zdroje Evropy. Usilujeme, Spolu, spolu s ostatními agenturami Evropské unie usilujeme o vytváření synergií. Spolupracujeme s Evropským centrem pro kontrolu nemocí a prevenci nemocí, například v oblasti antimikrobiální rezistence. Také spolupracujeme s lékařskými agenturami, co se týče <clears throat> botanických a veterinárních léků a s Evropskou agentury pro chemické látky, kde společně vyhodnocujeme rizika chemických látek. <clears throat> EFSA Today eh, dnes je organizací, která zaměstnává 450 zaměstnanců. Dvě třetiny z nich se věnují vědecké práce. práci. <coughs> Jde nám o to, aby náš úřad byl efektivní a aby poskytoval včas vysoce kvalitní, vědeckou porad, vysoce kvalitní vědecké poradenství. Naše, náš dialog je nezbytný, je velmi klíčový pro to, abychom mohli eh, eh, pomoci i změnám v legislativě. Dnes eh, až 35 našich zdrojů je právě věnováno nebo omezeno tím, že máme určitá právní omezení. To se týče aditiv, geneticky modifikovaných organismů, organismů eh, obalových látek, pesticidů, nových potravin a eh, také eh, takzvaných těch zdravotních tvrzení. Co se týče zdravotních eh, tvrzení, bylo přijato 94 stanovisek k 593 takovým zdravotním tvrzením a do roku, do července 2009 máme připravit stanoviska k dalším 12 stům těchto tvrzení. Komise se zabývá v sou, současnosti asi dvěma tisíci takovými tvrzení a my předpokládáme, že dostaneme ještě asi dalších 500. To je velký objem práce a je třeba velmi opatrně pracovat s našimi zdroji při plnění našich úkolů. Panel k dietetickým produktům, výživě a alergiím, to je panel, který vyvíjí ještě další činnosti, činnosti, které by měly po, eh, eh, napomáhat těm, kteří přijímají rozhodnutí v oblasti eh, zdravých stravovacích návyků v souvislosti s obezitou. V roce 2010 předpokládáme, že vydáme referenční hodnoty makronutrientů, což by mělo být klíčové eh, při pomoci rizikových manažerů při vytváření doporučení pro stravovací návyky. V roce 2008 jsme vydali nebo připravili asi 500 tisíc vědeckých výstupů. V roce 2009 toto číslo vzroste na tisíc a je to eh, většinou tento nárůst je vzhledem k aplikacím. Je potřeba tedy na, navyšovat ten počet našich vědeckých výstupů, ale zároveň udržet kvalitu a včasnost a e, zajistit dostatečný program, který by mohl reagovat na nenadálé události. Chce se od nás, abychom jednali rychle a abychom poskytli odbornou poradu, tak aby na ty nastalé situace se nestaly velkými krizemi, které by ohrozily veřejné zdraví nebo narušily obchod. Otázky jako melamin v potravinách jsou věci, které třeba reagovat během dnů, několika týdnů a my jsme rádi, že jsme mohli včasně zareagovat na tuto konkrétní situaci. Porady, které dáváme těm, kteří přijímají zákony, mají konkrétní dopad na evropské občany je potřeba, aby v tomto procesu byli zapojeni všichni aktéři potravinového řetězce, vše, včetně uh, skupin spotřebitelů a skupin na ochranu životního prostředí. Zejména v oblasti, mezi které patří například geneticky modifikované organismy nebo klony, tam, nebo klonování, to jsou oblasti, kde jsou uh, skutečně odlešné názory. A my se snažíme rozšířit naší konzultativní platformu, platformu, aby tam byly zastoupeni eh, samotní zemědělci, zástupci potravinářského průmyslu, prodejci, nevládní organizace a spotřebitele, tak aby naše činnosti byly efektivní a relevantní. EFSA vybudovala svoje, svoji kapacitu k vyhodnocování situací a k, v oblasti komunikační politiky a tato kapacita nám umožnila plnit naše úkoly, tedy plnit náš mandát. V roce 2008 se, jsem hovořila s výborem ENVIC o strategickém plánu na období 2009-2013 a já jsem velmi vděčná za Eh, zpětnou vazbu, kterou jsme dostali. Tento plán, který se zabýval evropským problémy v oblasti ochrany potravin krátkodobě i střednědobě a jakým způsobem budeme tyto problémy řešit. Tento plán byl eh, přijat naší správní radou v prosinci 2008 a nyní jej implementujeme je základem pro náš eh, roční pracovní program a eh, náš program na rok 2010 jsme předložili Evropskému parlamentu. Tento program na rok 2009 obsahuje dvě klíčové iniciativy, které jsou klíčové v posilování eh, vyhodnocování rizik v EU. První tato iniciativa se týká sběru údajů a jejich analýzy. Schopnost sbírat a analyzovat údaje je základem naší práce. V roce 2009 jsme vydali devět velkých zpráv, které se týkaly potravinové kontaminace a chorob, které jsou přenášeny potravinami. V květnu jsme vydali souhrnou zprávu a jeden příklad, například v této zprávě, je monitoring eh, programu k snížení salmonely. Eh, eh, další výroční program za rok 2007 se týkal zbytkových látek pesticidů a do konce roku předložíme zprávu o sběru dat a o bezpečnosti potravin. Tato zpráva by měla popsat současnou situaci v Evropě, identifikovat možné slabosti a přinést doporučení ke zlepšení. Již nyní mohu říci, že je zde vypíchnuta eh, nutná potřeba eh, celoevropského systému zhromažďování údajů o potravinách a o spotřebě potravin, tak abychom abychom mohli vyhodnotit eh, rizika, která jsou, kterým jsou naši spotřebitelé vystaveni, je nutné, abychom skutečně znali přesně, co jedí. A tato, tyto údaje z jednotlivých členských států nejsou vždy dostupné a nejsou vždy srovnatelné. Celoevropský Projekt, který chceme zahájit v roce 2010, přinese EFSE klíčové údaje a spolu s dalšími aplikacemi, například v oblasti eh, výživy, bude možno eh, eh, nastavit skutečné vědecké cíle v oblasti stravování. Údaje budou použity členskými státy, výzkumnými instituty a komisí. Takto obrovský úkol, který před námi leží, vyžaduje nezbytné zdroje. EFSA je připravena tomuto projektu tyto zdroje věnovat, ale bude potřeba, aby také eh, klíčové eh, fondy Evropské unie a členské státy přispěly. Doufáme, že parlament tuto iniciativu podpoří. Druhá klíčová iniciativa v našem pracovním programu na rok 2010 se zaměřuje na identifikaci nových rizik. Evropa je schopna reagovat rychle na eh, eh, urgentní hrozby v oblasti bezpečnosti potravin, ale je dobré, abychom byli tyto hrozby i eh, schopni předpovídat ještě předtím, než se k nám dostanou. Proto připravujeme na začátek roku 2010 eh, eh, eh, výroční zprávu o těchto nových rizicích, bezpečnostních rizicích v potravinách. I když eh, velmi pečlivě stavíme eh, ochranu našeho řetězce potravinového, eh, zjistili jsme, a to velmi bolestně, že taková ochrana může být poškozena velmi rychle. Je potřeba budovat a pracovat na nových aktivitách, abychom se dostali k těmto rizikům v jejich rané fázi, která souvi- a to souvisí s globalizovaným obchodem, s klimatickou změnou a s technologií technologickými inovacemi. Ve spolupráci s naším vědeckým výborem a s panely je Naším důležitým úkolem horizontální monitoring údajů a spravodajských údajů, které jsou eh, vlastně dostupné z různých míst v Evropě, tak abychom tyto údaje skutečně dostali do srovnatelné a spolehlivě úrovně je potřeba, abychom získali podporu, kterou potřebujeme pro naše úsilí a projekty v roce 2010. <clears throat> Budeme poctěni a potěšeni, když vám budeme moci tuto práci představit jako prvním a ráda bych využila tuto, této příležitosti, abych vás po, eh, pozvala do eh, eh, vedení naší organizace, organizace EFSI, které sídlí v Parmě v Itálii a a budu potěšena, když budu moci odpovědět i na některé vaše otázky. Děkuji. Ja, Frau Vážená paní Žeslen Laniel, mnohokrát vám děkuji za to, že jste nám zde prezentovala svou práci. Agentura se od roku 2002 skutečně vyvíjela bouřlivě a ten vývoj byl báječný. Vždy jste nám vycházeli vstříc, i parlament vycházel vstříc vám, když jste si přáli něco pro svůj rozpočet, ale i personální podporu a vy jste to také změnila. Celá řada členů se nám hlásí o slovo. Richard Zeber dostane první slovo. Vážený pane předsedo, vážená paní ředitelko, mnohokrát vám děkuji za váš přednes. Jak víte, bezpečnost potravin a souvislost s geneticky pozměněnými organismy, to je všechno velice emocionální téma. Naši občané se o toto téma velmi živě zajímaví. Podle mě teď není žádná žádost o registraci GMO potraviny po případě složky a ža- váš úřad nerozhodl v takové případě takovýchto žádostí ani jednou eh, negativně, ale přesto vědci vidí potenciál ohrožení právě v geneticky modifikovaných organismech. Můžete nám krátce říci, jakým způsobem rozhodujete v této oblasti a proč dosud tyto negativní studie byly ve vašem rozhodování tak málo zohledněny? Druhou otázku mám v souvislosti s nařízením o novel foods, o nových potravinách a regulací nových potravin. Tady silně plán, plánujete silnou spolupráci s americkou zprávou uh, American Food and Drugs Administration, ale já si myslím, že nikdo v Evropě nechce americké standardy. Uh, a chápejte, že jako poslanci máme jisté pochybnosti v této věci a proto bych chtěl slyšet vaši pozici. Poslední otázka se týká nanomateriálů. Jaké jsou novinky ve věci risk assessmentu této nové technologie, od které si mnozí lidé eh, slibují velké věci a je to také technologie, která se nám nyní promítá do potravitářství. Pane Zébalde, děkuji vám, prosím. <coughs> Děkuji za slovo a děkuji paní ředitelce, že se mezi nás dostavila. Těšíme se na spolupráci s ním. Vy jste se zmiňovala o těch eh, tvrzeních, zdravotních tvrzeních, což je a o tom, jak s tím pracujete. Myslím si, že to povede k tomu, že některá ta tvrzení budou skutečně eh, odstraněna. Chci se vás také při, eh, zeptat na profilování v oblasti eh, výživy. My bychom chtěli legislativu, která bude bránit rozšiřování těchto zdravotních tvrzení, která jsou obsažena na potravinách, která mají vysoký obsah tuků nebo cukrů. Jakým způsobem toto je zpracováváno v oblasti v EFSE loňský, minulý týden jsem se dozvěděla, že vyjednávání se dostala jaksi do slepé uličky a že komise eh, dovoluje takováto tvrzení i na potravinách, která nejsou nezdravotně nezávadné nebo zdravá. A eh, nevím, jestli to eh, tak je, jestli to souvisí s tím naším návrhem. Ehm, Nejde o to, že by tyto věci neměly být dostupné na trhu, ale jde o to, zda mohou tyto potraviny o sobě tvrdit eh, některé věci, které tvrdí. Zajímal by mě ten proces, tak jak jej vidíte, jak se bude vyvíjet do budoucna. Thank you very much, Chris Davis. Děkuji, Chris Davis. Děkuji. Paní ředitelko, vy jste zdůraznila, že účelem EFSI je zabývat se bezpečností potravin, ale že vaše práce a váš mandát se trošičku rozšířil, zmiňujete například GMO, o, geneticky eh, modifikované potraviny. Já jsem eh, se zabývám otázkou, otázkou, vím, že také FC se zabývala otázkou včel a přežívání včelstev a kdy eh, tedy vlastně, kde bude končit váš mandát, co se týče této mm, jaksi diverzity vaší činnosti, eh, je, jsou situace, které má eh, něco, co si, mohou mít jaksi dopad i třeba na hmyz, ale mně se zdá, že se vlastně dostáváte nad rámec svého mandátu způsobem, který možná se vymyká určitému dohledu. Jak eh, moc si myslíte, že by měla EFSA působit takto široce, to znamená zkoumat přírodu jako celek. Neměly by to být i jiné eh, organizace, možná Evropská organizace pro životní prostředí, anebo Evropská eh, organizace či agentura pro chemické látky. Děkuji, Santrin Belie. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní ředitelko, já bych se chtěla vrátit k jednomu z posledních hodnocení EFSI a to je hodnocení kukuřice Monsanto. Podle některých studií se ukazuje, že určité organismy, jako jsou například eh, motýly, by mohly být ohroženi pěstováním těchto geneticky upravených odrůd kukuřice. Nicméně v Evropě stále ještě neexistují akreditované laboratoře. V dubnu 2008 komise požádala EFSU, aby vyhodnotila eh, dlouhodobá rizika eh, geneticky modifikovaných organismů. Byl také vydán mandát, dvouletý mandát, který se měl zabývat otázkou, geneticky modifikovaných organismů. Nicméně EFSA uznala, že zatím není schopna vyhodnotit dlouhodobé dopady geneticky modifikovaných organismů. Já mám ještě jednu otázku a sice souhlasíte s tím, že dlouhodobé dopady geneticky modifikovaných organismů na životních prostředí v současnosti nelze vhodně vyhodnotit. Dále, jak je možné, že EFSA zveřejnila zprávu, kde se hovoří o kukuřici 800, Monsanto 810, aniž by se zmínilo, že tento typ kukuřice může mít negativní dopady na organismy, které vlastně by neměly být dotčeny. A za třetí, myslíte si, že Takováto, eh, tento nedostatek důkazů dlouhodobých dopadů by měl být dostatečným důvodem pro zákaz pěstování těchto organismů. Ano, to bylo velice rychle a tlumočníci s tím měli trochu problémy. Když se eh, čte takto nějaký text, tak to není úplně jednoduché. Takže možná můžete zodpovědět tyto otázky. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o činnost na poli geneticky modifikovaných organismů. Možná bych začala určitými čísly a údaji. Ukázala bych, že od vzniku EFSI jsme zpracovali téměř 100, přesně 98 eh, způsobů použití eh, geneticky modifikovaných organismů. Pro některé z nich už jsme vydali i podložená vědecká stanoviska. Z těchto 98 u osmi způsobů použití či aplikace eh, nakonec došlo ke stažení žádosti ze strany žadatele. Takže je pravda, že jsme nikdy nevydali negativní stanovisko pokud tedy chápeme negativní v tom smyslu, že říká, že je pravděpodobné, že vzniká určité riziko buď pro životní prostředí nebo pro zdraví. Ale je také třeba uznat, že když jsme požádali o doplňující údaje od některých žadatelů, tak tito žadatelé svou žádost stáhli. A to já vykládám jako náznak toho, že my jsme vlastně nalezli možná rizika, možné hrozby a že ten žadatel nakonec si řekl, že asi nemá smysl pokračovat v tom procesu hodnocení rizik a následného povolení. To je, myslím, třeba vzít v úvahu. Další číslo, které je důležité, je to, že v 90, u 95% žádostí, které dostáváme, požadujeme od žadatelů doplňující informace. Takže také my jsme velice aktivní i proaktivní. Snažíme se získat doplňující informace tak, abychom zajistili, že naše analýza rizik a posuzování rizik je dostatečné. Hovořil jste o spolupráci nejen v oblasti potravin, ale obecně s FDA. Možná bych tu otázku trochu rozšířila a řekla bych, že považujeme to za důležité. Je třeba, abychom my, jakožto evropský orgán, zodpovědný také za otázku vědeckého výzkumu, rozvíjeli mezinárodní spolupráci. Jednak chceme vlastně využívat i údajů, které jsou k dispozici mimo Evropu za účelem posuzování rizik ale také myslím, že je důležité, abychom ovlivňovali práci, která se vykonává v mezinárodních organizacích. A proto také působíme v rámci Codex Alimentarius, kde podporujeme komisi, ale působíme také v OECD, kde se podílíme na vypracovávání vodítek pro posuzování rizik. FDA je také pro nás důležitým partnerem, než bychom chtěli vlastně svou práci přizpůsobovat práci FDA, ale myslíme si, že je dobré sdílet vědecké informace. A proto jsme v roce 2007 podepsali s FDA dohodu o důvěrnosti, o důvěrných údajích a e, tuto dohodu jsme mohli využít například v oblasti výzkumu, e, v oblasti klonování či nanotechnologií. E, tím jsme vlastně mohli získat informace, které třeba nebyly zveřejněny, ale byly v USA dostupné. Takže takto my vnímáme naší spolupráci s FDA a dalšími organizacemi. Je to vlastně třeba pro EFSA jakožto pro Evropskou organizaci vědeckého výzkumu. Musíme mít přístup k těm nejlepším dostupným vědeckým údajům a zároveň samozřejmě pomáhat eh, i práci ostatním. Pokud jde o nanotechnologie a nanočástice, je to skutečně eh, oblast, eh, která se rozvíjí. Loni jsme dostali mandát od Evropské komise, eh, která nás požádala o to, abychom pomohli s identifikací a s popisem rizik a nebezpečí, které souvisejí s používáním této technologii v oblasti potravin a potravinářského řetězce. Připravujeme první vědecké stanovisko. Je to samozřejmě velice důležité eh, a složité, protože máme zatím jenom velice málo údajů, pokud jde o bezpečnost a dopady na životní prostředí při používání těchto technologií. V současnosti pokračujeme v práci na těchto otázkách. Snažíme se zjistit, zda budeme schopni pomoci Evropské komisi s vypracováním mm, určitých mm, hlavních mm, vodítek pro proces vlastně tvorby právních předpisů. Ale jak říkám, je to složitá, složitá věc. Toxikologické studie, které se používají pro jiné, řekněme, konvenční produkty. Možná můžeme využít v tomto případě, ale je třeba skutečně tady provádět posuzování rizik případ od případu pro všechny tyto částice. Už jsme posuzovali dvě žádosti, které se týkaly nanočástic. Jedna se týkala vlastně složky obalového materiálu na potraviny, kde vlastně pro tento konkrétní výrobek jsme řekli, že není pravděpodobné, že by bylo nějaké riziko pro spotřebitele, protože nedochází k žádnému přechodu těch nanočástic z obalu na potraviny. Pak jsme dostali ještě jednu žádost, která se týkala použití nanočástic v krmivu. Tam jsme řekli, že zatím nemáme dostatek údajů pro to, abychom mohli provést posouzení rizik. Pokud jde o otázky zdraví a zdravotnictví, ta vaše otázka se týkala především těch nutričních profilů. E, my už jsme vydali vědecké stanovisko a to slouží vlastně jako podklad pro práci komise a členských států. Jak asi víte, EFSA sama o sobě nerozhoduje o nutričních profilech. E, členské státy a komise tak musí učinit. My asistujeme, pomáháme komisi v přípravě této práce, především eh, využíváme údaje, které tady máme na EFSE eh, k prová... nebo testování proveditelnosti eh, různých schémat pro nutriční profily. Nemohu tedy úplně zodpovědět vaši otázku, jestli to tedy jde tím správným nebo špatným směrem to vlastně není náš, náš mandát. My jsme pouze poskytli komisi vědeckou eh, konzultaci a nadále se zabýváme otázkou proveditelnosti systému, ale nakonec eh, to rozhodnutí budou muset přijmout ti, kteří spravují rizika. Je pravda, že práce, kterou provádíme, stále více pokrývá i oblasti, které eh, možná přímo nesouvisí s bezpečností potravin, ale mohou na ní mít nepřímý dopad. Možná si uvědomujete eh, dopad nebo vzájemných vztahů mezi životním prostředím a zdravím, vlastně lát, znečišťující látky v prostředí mohou negativně ovlivnit naši bezpečnost potravin. Stejně tak zase proces zpracování potravin může mít negativní dopad na životní prostředí. Dosud jsme eh, se hodně zaměřovali na posuzování rizik v oblasti životního prostředí, ale jenom v rámci našich kompetencí. My jsme svůj mandát nerozšířili nad rámec toho, co je popsáno v eh, nařízení, jimž se zřizuje EFSA. A to platí především pro GMO, eh, kde se požaduje, aby EFSA poskytovala i posouzení dopadů pěstování GMO na životní prostředí. Další příklad je to, že eh, když vlastně zkoumáme otázku přídatných látek do potravin, tak vlastně zkoumáme i dopady těchto látek na životní prostředí. Pravidelně posuzujeme dopad přítomnosti znečišťujících látek, jako je eh, kadmium, eh, olovo eh, v životním prostředí na hm, potravinový řetězec. Pokud jde o včely, o kterých jste eh, hovořil. Tady je třeba uznat, že především zdraví zvířat je plně součástí našich pravomocí. To je věc, kterou jsme se už naučili, že vlastně cokoliv se přihodí v potravinovém řetězci, může to začínat vlastně u zemědělce, u zvířat, může mít eh, v konečném důsledku dopad na bezpečnost našich potravin. Takže zdraví zvířat je součástí našich kompetencí. Je také třeba říci, že používání pesticidů ale také eh, choroby zvířat, anebo některé konkrétní choroby mohou mít dopad i na zdraví včelstev. A proto jsme v nedávné době zahájili projekt spolupráce s členskými státy, to byl požadavek jak komise, tak některých členských států, abychom eh, schromáždili údaje a abychom poté provedli analýzu těchto údajů a pomohli tak členským státům zjistit, jaké eh, vlastně, jaká jsou řešení těchto významných problémů eh, včelstev ve většině členských států. Jedná se především o rozpad mm, kolonií včelstev, které jsme zaznamenali v některých eh, v mnoha členských státech. Takže to je věc, kterou se také zabýváme. Pokud jde o GMO, chtěla bych říci, že pravidelně aktualizujeme ty naše um, hlavní dokumenty, takové ty naše hlavní pokyny. Uh, to jsou dokumenty, v nichž náš panel popisuje metodiku posuzování rizik. To je velice důležité, popsat tuto metodiku co možná nejpřesněji. Je to kvůli transparentnosti, ale také Samozřejmě přihlížíme i k nejnovějšímu vědeckému vývoji. Takže vždy pravidelně aktualizujeme tyto dokumenty, kde se popisuje metodika. Byla tady zmínka o tom, že loni jsme měli aktualizovat tu část, která se týká e, posuzování rizik pro životní prostředí. To je obecně součástí posuzování rizik, které provádíme u GMO. A byli jsme požádáni, abychom pracovali, abychom se zaměřili na dlouhodobý dopad GMO a abychom se zamysleli nad tím, jak můžeme posílit posuzování rizik, které se týká dlouhodobých dopadů. My už toto zahrnujeme do našeho posuzování rizik, ale je třeba říci, že je to velice obtížné téma, protože dlouhodobé hledisko samozřejmě znamená, že musíte schromáždit údaje o přítomnosti GMO za další období. V současnosti máme v Evropě zkušenost, řekněme, desetiletou s používáním GMO. A jak víte, žadatelé a členské státy musí sledovat a vytvářet programy dohledu eh, nad životním prostředím. Takže v zásadě u každé žádosti posuzujeme dopad eh, GMO na životní prostředí. Zároveň se snažíme aktualizovat ty naše hlavní e, pokyny, ty dokumenty, abychom zlepšili metodiku. To je ale průběžný proces, protože to, co třeba věda dnes říká, může být e, zítra špatně, takže to musíme brát v úvahu. Nemůžeme zastavit rozvoj e, toho posuzování rizik, protože věda se neustále vyvíjí musíme vlastně vycházet z toho, co dnes víme, zjišťovat, co se, co se děje, jaké jsou eh, nejisté aspekty a podobně. Takže abych eh, zodpověděla i tu eh, další otázku, aktualizace těch dokumentů se bude týkat i dalšího posílení hodnocení dopadu GMO na ne cílené organismy. To je součástí naší práce už tak, ale můžeme samozřejmě se tím tématem ještě více eh, zabývat. Abych to schrnula, chci říci, že i nadále musíme ve všech oblastech a především v těchto nových oblastech, jako, je, jako jsou nanotechnologie, GMO a klonování, posilovat metodiku, kterou používáme při posuzování rizik. Musíme ale zároveň také pomáhat těm, kteří spravují rizika, aby mohli vycházet z těch vědeckých poznatků, které jsou k dispozici. Okay, thank you very much. Uh, then we have four more. Děkuji, máme tady ještě čtyři. Katika Liotár, prosím. Ja, dank u wel, voorzitter. En Katrien, bedankt dat je hier weer bent. Uh, ik wil eerst even... Katrin, eh, děkuji, že jste mezi nás opět přišla eh, na půdu našeho výboru. Děkuji za práci, kterou jste za poslední dva a půl roku odvedla, protože my jsme s vámi byli v kontaktu. My jsme také vděční za vaši návštěvu, zejména kvůli novým eh, poslancům. A moje zkušenost je taková, že EFSA velmi promptně reaguje na dotazy, eh, ať již eh, souhlasíte s tím výstupem. Eh, eh, nicméně reakce, která přichází z EFSI, je velmi promptní, velmi rychlá. Já, jak víte, jsem byla dosti kritická, nebo trošku kritická. Já se k některé té kritice znovu eh, vrátím a doufám, že budete reagovat přímo. Já jsem se dozvěděla nedávné době o glutamánu glutamánu sodném, MSG s kratkou, který je aditivem, přídatnou látkou, která posiluje chuťové kvality jídla. Nevím, jestli budete vidět odpověď přímo, ale možná budete moci odpovědět písemně. A říká se, že s touto látkou jsou spojena určitá zdravotní a alergolická rizika. Vím, že EFSA se tím zabývala, vedla studii, provedla studii a otázka je, zda máme nějakou aktualizované informace o tom, co se ví o MSG. Eh, personální zajištění EFSI k eh, Evropský parlament kritizoval a EFSA na to velmi adekvátně odpověděla, ale parlament naposled se tázal, zda bylo provedeno nezávislé šetření, co se týče personálního zajištění EFSI. Zda bylo takové nezávislé šetření provedeno v roce 2008 a bylo řečeno, že takové vyšetření proběhne Eh, proběhne ze strany komise a my jsme měli velmi detailní otázku k tomuto šetření a otázka je, zda tedy proběhne ještě další hloubkové šetření, které by se zabývalo problémy souvisejícími s oblastí personálního zajištění. Uh, to nutriční profilování, profily, bylo nám řečeno, že tady můžeme čekat nové věci, například v oblasti aspartamu. Eh, můžeme něco takového očekávat, jakési přehodnocení stanoviska, eh, které EFSA poskytlo v minulosti. Děkuji. Kolegyně byla naše, naší kontaktní pracovnicí, která spolupracovala s EFSou, takže já vám chci touto cestou poděkovat za práci, kterou jste odvedla. Bylo to opravdu velmi prospěšně. Další se hlásí paní Kostet. Merci, Děkuji, pane předsedo, paní ředitelko. Já jsem vždy velmi ráda, když přijdete na náš výbor pro životní prostředí. Chtěla bych se vrátit, kde už jste trochu odpovídala na některé otázky, které jsou pro nás všechny velmi důležité, ale chtěla bych se ještě vrátit k právním předpisům týkající se nových potravin. V rámci schvalování těchto nových potravin jste skutečně takovým ústředním článkem. Právě vy eh, provádíte posuzování, hodnocení. Vím, že každý rok dostáváte určité množství žádostí, ať už se jedná o přírodní potraviny, které jsou třeba v Evropě nezvyklé, ale jsou známé z jiných světadílů, nebo někdy může jít o nové potraviny, které vlastně zpracovává zemědělecko-potravinářský průmysl. A já bych se zeptala, chtěla zeptat, také tomu se zrychleným řízením pro poskytování povolení těchto nových potravin. To zrychlené řízení eh, může být nezbytné ve dvou případech. Buď proto, že je vhodnější rychle říci, že Evropa nepovoluje tak takovou nebo takovou novou potravinu, anebo to může být zapotřebí v případě, že je nutné podpořit inovaci. Inovaci nemůžeme brzdit. A já bych tedy chtěla vědět, protože je to zase samozřejmě další pracovní zátěž pro vás. Navíc už jste nám řekla, že máte stále více e, odpovědnosti, takže máte vůbec potřebné zdroje, na to, abyste mohli se zhostit této odpovědnosti, tak aby nedocházelo ke zbytečnému prodlení eh, v rámci vaší práce. A pak bych ještě chtěla vědět, jak využíváte odborné posudky eh, nebo odborné znalosti, eh, které třeba mají národní orgány pro bezpečnost potravin. Jak vlastně funguje vztah mezi těmito národními orgány a vaší organizací? Merci, euh, Corinne Lepage. Merci, euh, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní ředitelko, že jste mezi nás přišla. Mám otázečku k nanotechnologiím a potom takovou důležitější otázku ke GMO. Nanotechnologie. Tam jste nám řekla, že jste posuzovali dva případy a že jeden, pro jeden případ se ještě zpracovává stanovisko. Není to trochu znepokojivé, když víme, že dnes je zhruba 100 50 nanočástic, které se používají jak v potravinářství, tak v kosmetice a to bez toho, aniž by existoval určitý přehled těchto nanočástic, aby evropský spotřebitel je znal. To byla první otázka. Druhá otázka se týká GMO. Eh, a mám vlastně takové dvě podotázky. První z nich je metodika. Rada ministrů pro životní prostředí v prosinci 2008 požádala o značné zlepšení postupu EFSI, zejména pokud se jedná o přístup k vědeckým nejistotám. Můžete nám říci, jaký je současný stav, jestli se hodláte držet té konsenzuální metodiky, která vás vlastně vedla k tomu, že dáváte pouze příznivá stanoviska, jak už tady bylo připomenuto, a nebylo by tedy vhodnější, aby i menšinová stanoviska se zohlednila zohlednila a aby také se vlastně mohly projevit i ty vědecké názory, eh, které nakonec nezískají většinu, tak aby náš parlament a další mohli být plně informováni. A ta druhá eh, pod otázka, pokud jde o GMO, ukáže, ukáže se, že vlastně třeba vzniká nějaká vědecká kontroverze a nebylo by tedy vhodné vytvořit ještě nějaký druhý paralelní panel, tak aby bylo možné získat druhé stanovisko. Za třetí, pokud jde o samotné studie. Ty studie, o které jste žádáni, vlastně provádějí uh, ti, kteří o to žádají, eh, kteří žádají o povolení určitého GMO. A nebylo by tedy vhodnější, abyste sami si mohli na, eh, najít nějaké nezávislé vědce, kteří by zpracovávali nezávislé posudky pro účely povolování GMO. A to i v oblasti genetiky, tak aby tito vědci vlastně mohli nezávisle provádět výzkum. Možná kolegové všichni nevědí, že v současnosti Eh, je zcela zakázáno, aby vědec mohl vlastně nakoupit osivo, které by mu umožnilo provádět nezávislé studie GMO. To vlastně zakazují ty firmy, nechtějí, aby to osivo mohlo být za tímto účelem využíváno. A já se tedy ptám, jestli by právě EFSA neměla vlastně usnadňovat, eh, napomáhat těm vědeckým výzkumům a dávat přístup třeba k těm osivům i nezávislým orgánům. Takže to jsou moje otázky, které se týkají ehm, metodiky. Ještě bych se zmínila o tom bio dozoru. Už jste se o tom zmínila, paní ředitelko. Víte, že tento dozor je stále ještě velice slabý ve většině států EU a následně je tedy velice obtížné získat si skuteč, eh, skutečnou představu o tom, co se opravdu děje. Je třeba si uvědomit, že tento biodozor eh, opravdu zatím zůstává pouze na papíře. Pak mám ještě otázku týkající se vlastně podstaty věci samé. Nedávno jste vydali eh, příznivé stanovisko pro tři nové GMO, to jsou GMO třetí generace, kde dochází vlastně ke změšování rezistenčních genů, genů, které vlastně jsou eh, které odolávají herbicidům i pesticidům, a to všechno v jednom GMO. A některé z nich Eh, vlastně eh, u některých z nich nebyly provedeny žádné předchozí výzkumy na eh, potkanech a to ani během předchozích 90 dní. Myslíte si, že je tedy vhodné dávat příznivá eh, vlastně stanoviska pro takovéto GMO, které jsou dva až třikrát odolnější vůči herbicidům a pesticidům, aniž bychom měli eh, nějaké podklady, které by umožňovaly zjistit, jaký je dopad na lidské zdraví? To jsou tedy otázky, které my si klademe a mě by zajímalo, jaká bude vaše odpověď. Tím spíše, že ta otázka pesticidů se v Evropě stále více diskutuje a my nechápeme, proč GMO vlastně eh, které jsou odolné vůči pesticidům, nejsou problémem, zatímco pesticidy samotné problémem jsou. Merci beaucoup, Anna Rosbach. Tak, formand. Først tusind tak for deres øh, Dobrý den, pane předsedo. Nejdřív bych chtěla srdečně poděkovat za všechny detailní odpovědi a za ten krásný projev, který jste přednesla. Samozřejmě je tu celá řada aktuálních otázek, které jsme chtěli položit. Většina z těch zajímavých otázek už položena byla, proto se vrátím spíše ke klasickým dotazům. Zmínila jste náš potravinářský průmysl a přídatné látky. Uh, Eh, do krmiv zvířat. Vaše agentura eh, vždy referovala o svém úhlu pohledu. Jde mi tady o vliv na krmiva, o vliv na zdraví zvířat a jde mi také o to, jaké to může mít dlouhodobé účinky na spotřebitele. Eh, teď mám na mysli především alergie a podobně. To je asi všechno, jenom na toto bych chtěla znát vaši odpověď. Děkuji, děkuji a nyní Viktoria Podl. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní ředitelce EFSI. Já mám otázku, která se týká označování. Zde se samozřejmě může jednat i o takzvané bezpečné potraviny. Mám dojem, že zde téměř nejsou informace, nebo je jich alespoň velice málo, informace, které by se týkaly otázky, jak často lze požívat eh, tyto potraviny, jak často můžete bezpečně tyto potraviny jíst, kolik jich smížete sníst, kolik jich můžete sníst a jak zajistit rovnováhu při příjmu těchto potravin. Uh, je to úplně jednoduché. E, dost často nevíme nic o potravinách, na kterých není označení. Zeleninu, ovoce, to kupujete bez označení a prostě je konzumujete. Ale já mám pocit, že i na toto bychom měli brát ohledy. Nevím, jestli to má dělat právě EFSA, ale každopádně si dokážu představit, že právě EFSA byste mohla být příslušná. Měli bychom si položit otázku, jestli evropskému spotřebiteli není potřeba dát všechny informace, které potřebuje k tomu, aby vyváženě a správně jedl, aby se správně vyživoval. Teď mám na mysli především obezitu, protože to je skutečným problémem. Up to you to Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Leotár za její pochvalná slova. Co se týče glutamanu sodného, na to nemohu odpovědět bezprostředně, ale mohu říci, že zahajujeme revizi bezpečnosti všech přídatných látek, které jsou na trhu v Evropě. Tato revize byla vyžádána Evropskou komisí a e, za, e, začínáme u barviv, potravinářských barviv. Tady koncem tohoto měsíce budou zveřejněny výsledky té revize, první části té revize k barvivům. Šest z těch barviv, které byly předmětem e, Sausantonovy studie, která sledovala dopad použití některých barviv a e, určitě e, glutaman sodný bude předmětem této revize a Podrobnější informace vám budu moci dát, až se vrátím do úřadu, jak si stojíme s tou e, revizí této přídatné látky a kdy bude přehodnocena. Otázka personálního zajištění EFSI nyní organizace velmi vzrostla, máme 450 lidí, takže jsme téměř na maximu toho, co nám bylo dáno do plánu. Můžeme ještě přijmout 20 až 30 dalších zaměstnanců. My jsme od samého začátku chtěli přilákat pracovníky s kvalitním vědeckým zázemím a vzděláním, ale také schopností komunikace. V roce 2007 a 2008 jsme zahájili jakési měření přitažlivosti naší organizace pro, jak pro budoucí zaměstnance, tak pro experty. A toto měření provádíme mezi zaměstnanci určitým průzkumem každý rok, ale děláme to jak mezi zaměstnanci, tak mezi externími experty, kterých máme kolem 15 set, jak jsem říkali. Takže v roce 2008 proběhla druhá taková studie či druhý průzkum, který obsahoval stovku kolem stovky otázek a budeme se k ní vracet znovu letos v listopadu a každý rok, abychom změřili naší úspěšnost, jakousi přitažlivost či atraktivnost organizace. Výstupy prvé té studie byly celkem pozitivní z mého pohledu manažerky. 87% eh, zaměstnanců řeklo, v kontextu této studie, že byli spokojeni s prací a že byli na tu práci hrdi. E, to neznamená, že by všechno bylo jednoduché a nenáročné. Já jsem zmiňovala narůstající objem práce. Jsme mladou organizací, kterou je třeba budovat a je třeba budovat její společnou kulturu a společnou vizi. Museli jsme také rozvinout vlastní personální politiku. Tady jsme učinili velký pokrok a navíc se nám podařilo uchovat určitou míru fluktuace, která indikuje opět úspěch té organizace a konkrétní údaje pokud budete mít zájem, které budou výstupem tohoto průzkumu, který budeme zahajovat za pár týdnů, vám ráda řeknu. Co se týče aspartamu, v roce 2008 jsme e, potvrdili e, bezpečnost používání tohoto sladidla, ale jak víte, Toto, tato přídatná látka sladidlo je velmi kontroverzní a proto na žádost zejména Spojeného království, jmenovitě Spojeného království, jsme se rozhodli zjistit, zda bychom mohli využít ty případy, které jsou uh, zmiňovány z jednotlivých členských států možné uh, nesnášenlivosti či alergie na aspartam. A Eh, byla, je vypracovávána studie, která je, eh, bude dostupná jak nám, tak ostat, tedy všem jednotlivým členským státům. V listopadu k tomu budeme mít setkání a vydáme zprávu, která, vědeckou zprávu, která bude předložena veřejnosti ke konzultaci. Takže se k té otázce vracíme Nemáme žádné zásadní pochyby, ale protože jsme transparentní a otevřenou organizací chceme, pokud je věc kontroverzní, monitorovat případy, které jsou hlášeny eh, eh, zástupci veřejnosti z jednotlivých členských států. To je naším záměrem. Ano, paní Groste, co se týče nových potraven a nařízení o nových potravinách, to je další práce pro EFSU zejména proto, že ten postup je centralizovanější a e, centralizovanější a protože máme velmi přísné lhuty a protože dovážené, ten postup pro dovážené nové potraviny vlastně zavádí nový prvek, kdy je přenášeno důkazní břemeno, to znamená, že my musíme prokázat, že ta potravina má možný negativní dopade, dopad. V jiných oblastech je to obráceně. Důkazní břemeno je na žadateli, čili žadatel prokazuje, že je produkt nezávadný a nyní máme zde tedy změnu v tom eh, přeneseném, eh, přenesené povinnosti dokazovat obecně v, obe, v oblasti nových potravin máme dostatečnou podporu rozpočtového úřadu, rozpočtového orgánu a parlamentu konkrétně, takže máme dostatečné řádné zdroje. Ale mohu říct si zároveň, že když se podíváme na nárůst objemu práce, zejména v souvislosti s novou přijatou legislativou, není to jenom v oblasti nových potravin, ty zmiňujete, ale je to také v oblasti enzymů, kde předpokládáme stovky žádostí, dále inteligentní a aktivní obalové materiály. Tady žádosti předpokládáme i v souvislosti s postupy recyklace plastů, aditiva do krmiv, tři, v následujících tří, eh, třech až pěti letech budeme muset revidovat eh, více než 2,5 tisíce těchto aditiv, těchto přídatných látek do krmiv, takže musíme k tomu mít ty příslušné finanční zdroje a potřebujeme vaši podporu. My <clears throat> se snažíme optimalizovat používání našich zdrojů. My nechceme jenom uh, žádat o další a další zdroje. My využíváme ty zdroje, které máme a optimalizujeme jejich využití a my skutečně optimalizujeme způsob zpracování těch žádostí tak, abychom byli efektivní a skutečně účinní. Spolupracujeme s těmi jednotlivými vnitrostátními organizacemi pro bezpečnost potravin a žádáme o těch, pod těchto organizacích a dalších vědeckých organizacích, aby nám pomáhali při, v té přípravné práci v souvislosti s žádostmi. To jsou všechno to, co považujeme za naše, zdro, naše zdroje. A, ale budoucnosti. Přesto se domnívám, že budeme potřebovat další zdroje, pokud těch žádostí bude stále více a více a pokud budeme chtít do naší práce zapojit více členských států, tak aby ty organizace členských států mohly rozvíjet své odbornosti vědecké a i na to bude potřeba navyšovat rozpočty těch jednotlivých národních organizací vědeckých eh, nebo těch, které působí působí v oblasti ochrany potravin. Nanotechnologie a nanočástice eh, my máme pouze, a to už je tedy hodně práce, zatím máme pouze ty nanočástice v, v rámci našich pravomocí, které eh, se objeví v potravinách, při jejich zpracování nebo v krmivech čili při zpracování potravin a krmiv. Takže eh, v jiných oblastech, která jste zmiňovala, například kosmetika, kde je možné velké množství eh, těchto nanočástic, ale to již je mimo náš záběr. Eh, nás ovšem na druhé straně samozřejmě zajímají údaje, které plynou z těchto oblastí, protože ty mohou, tyto údaje mohou být eh, zajímavé pro vyhodnocení rizik, eh, co se týče nanočástic v potravinách. Ale v zásadě vyhodnocujeme jenom nanočástice, pokud jsou součástí potravin, pokud jsou součástí krmiv a nebo procesu zpracování. U těch GMO jste hovořila o celé řadě věcí. Doporu doporučení rady z prosince 2008, tím bych asi začala, kdy rada eh, konkrétně vyjádřila doporučení, nejenom toto doporučení k vyhodnocování rizik na celoevropské úrovni a konkrétně práce EFSI. My jsme toto doporučení četli, studovali velmi pečlivě a chápeme je jako doporučení, že jako doporučení, která vyjadřují podporu naší práci. Neříkají, že je všechno skvělé, ale zdůrazňují důležitost vyhodnocování rizik z vědeckého hlediska, rizik jak v životním prostředí, tak v potravinách. To je jeden krok v tom procesu, ale je to krok velmi důležitý. My eh, si bereme na sebe ta doporučení, která rada uh, přijala a tam byla dvě velká doporučení, které, důležitá doporučení, která se týkala nás a to je větší transparentnost naší práce. Tady se pokoušíme, skutečně snažíme a 14. a 15. září proběhla eh, vědecká konference zde v Bruselu různých vědců. Byli to členové našeho vědeckého panelu, ale také vědci z jednotlivých členských zemí, kteří studují GMO, také odborníci ze samotného průmyslu a také odborníci, kteří jsou z nevládních organizací Greenpeace a dalších. Dalším dokladem té transparentnosti je setkání, které jsme měli v Parmě, kdy jsme eh, pozvali Greenpeace a Friends of the Earth, přátelé země, aby hovořili s našimi vědci o tom MON 810, což je tedy MON 810, kde máme vědecké stanovisko, ale některé organizace eh, se k tomu vyjadřovaly. My jsme to s nimi projednali my jsme také projednávali Ellen Rice 62, kde bylo určité nedorozumění v tom doporučení, které my jsme vydali rizikovým manažerům, které, manažerům, které se týkalo důležitosti monitorovacího programu této látky. A tady souhlasím s tím, že je třeba, aby rizikoví manažeři skutečně eh, cíleně vyvíjeli úsilí k získávání informací, údajů, co se týče dohledu a, a, a dozoru. My jsme s Greenpeace a také s Friends of the Earth hovořili o způsobu naší práce v souvislosti s tím doporučením rady. Dalším důležitým doporučením rady byla byl způsob, se týkalo našeho způsobu práce se členskými státy, zejména v tom MON 8 ten MON 810 eh, se zaměřujeme na kvalitu dialogu s odborníky z členských států a dbáme na to, aby naše vědecká stanoviska řešila všechny problémy, které vědci z členských zemí vznesou. Eh, v příloze našeho stanoviska, ta příloha je velmi eh, dlouhá, je to příloha G, kde zhromažďujeme všechny připomínky členských států a kde na každou tuto připomínku či mm, vyjádření ze členského státu reagujeme v naší práci, která se týká jak GMO, ale týká se e, všech oblastí, kde působíme. E, tady dbáme na to, abychom zohlednili i minoritní názory a pohledy protože se ukazuje, že po několika týdnech či měsících práce našeho vědeckého panelu, eh, že se nedojde k jednotnému názoru, že není nalezen konsenzus eh, v rámci panelu. A jsou zde vyjádřeny minoritní názory jednoho či dvou členů panelu. Stalo se to v ve vědeckém panelu, který se zabýval zdraví zvířat a pohodou zvířat. Stalo se to nedávno eh, v panelu, který se týkal antimikrobiální rezistence a případného přenosu z GMO na životní prostředí. Potom se to týkalo panelu, který se zabýval zpracováním dubu a toho dubového mechu. A v těchto situacích jde o to, aby ta minoritní stanovisko bylo též popsáno v našich závěrech, aby i to minoritní stanovisko bylo zveřejněno a stalo, bylo dostupné veřejnosti. To nechceme nic skrývat a je to zásada, kterou se řídíme. Dbáme také, abychom jasně, na to, abychom jasně vyjádřili nejistoty. Věda je skutečně o vznášení pochyb a otázek. A ve všech oblastech, kde studujeme či vyhodnocujeme rizika, tam těžko můžeme říci, tak to je. Jistě, někdy na, jist, je to takto naprosto nepochybně. Má, chybějí nám údaje, máme pochyby a tyto pochyby chceme vyjádřit. My eh, máme eh, pokyny pro to, jak vyjádřit tyto nejistoty či pochybnosti v různých oblastech. Samozřejmě to je zvlášť obtížné v některých konkrétních oblastech, zejména v oblastech nových technologií, kde je vysoká nejistota. Například v našem stanovisku ke klonování jsme zmínili, že nemáme dostatek údajů a že je tedy velmi obtížné učinit jasné závěry. Dále jsme naznačili, že na základě těch údajů, které máme, eh, je nutné vyjádřit vysokou míru nejistoty a ale na druhé straně jsme řekli, že co se týče bezpečnosti potravin v souvislosti s klonováním, není obava, že by zde bylo něco eh, něco problematického, ale že máme výhrady zejména v souvislosti eh, se zdravím a pohodou zvířat. My se nebojíme toho, že se někdo FC postaví s opačným názorem. O tom věda je. Věda je o argumentaci a e, kvalitě dialogu, prezentaci argumentů. Eh, vy jste užila konkrétní příklad, kde jste správně řekla, že se objevilo v publikaci, byla to látka 863, mon, kde se v publikaci hovořilo o statistické metodě při vyhodnocování této látky a my jsme v EFSE tuto studii zmíněnou zkoumali. Interně jsme ji s našimi experty zpracovávali, jednak vědeckými experty a také statistiky, eh, tak, aby náš panel GMO, ke GMO měl jasné informace a srovnali jsme dvě statistické metody, tu, kterou použila EFSA a tu, která byla použita v tom článku, který jste zmiňovala, který byl v tom vědeckém časopise zveřejněn. I když jsme museli uznat, že ta studie, která se objevila v tom eh, článku, je studie relevantní a ta metodika byla správná, naznačili jsme, že to nemělo dopad na výsledek toho vyhodnocení rizika, protože tam nebyla žádná biologická, biologická eh, žádná žádný biologický eh, význačný rozdíl v té statistice, v těch závěrech. Eh, chci říci tudíž, že se nebojíme o jakýchsi protichudných názorů, opačných názorů a vědeckých důkazů a nebojíme se také říci toho, že věci, které eh, byly dlouhodobě eh, používány v Evropě, ale objevily se nové vědecké informace, eh, nová Eh, nové informace a nové důkazy, které eh, používání některých těch přídatných látek a Je třeba se na to podívat jinak. Já jsem zmiňovala také otázku monitoringu a doze, dohledu, což je velmi důležité při zajišťování údajů a pro vyhodnocování. Na to se musíme do budoucnosti zaměřovat. To není naším úkolem eh, tyto monitorovací programy zavádět, ale je potřeba, aby rizikoví manažeři si byli vědomi důležitosti těchto programů. A ta Ellen Rice 62 je konkrétním příkladem, tato látka geneticky modifikovaná je konkrétním příkladem nezbytnosti toho řádného monitorování. Vy jste zmiňovala GMO, které jsou tolerantní k herbicidům, to je 603. Tady, eh, jestli jsem dobře rozuměla eh, vaší otázce, tak jste, eh, tady bylo řečeno, že jsme, ne, že jsme nepostupovali řádně, že nebyla tam 90-denní studie u toho žadatele. My jsme změnili metodiku toho, v tomto aspektu a popsali jsme velmi pečlivě, kdy se domníváme, že je třeba vyžadovat tu 90-denní eh, 90 studii nechci zde popisovat detailně ta kritéria, kdy je to třeba, ale my ty 90 dnejní studie nedoporučujeme systematicky pro GMO, což je i v souladu s doporučeními či pokyny OECD. A u je tolerance na herbicidy jedno důležité doporučení, a a není to něco, co by nám uniklo naší pozornosti, ale jedno doporučení k tomuto tomuto organism, organismu je eh, monitoring, který je po uvedení na trh, tedy dozor a monitorování po uvedení na trh, protože je třeba zjist, zajistit, aby nedošlo k význačnému nárůstu rezistence v okolí této geneticky modifikované látky. A pokud jsou ještě otázky, na které jsem nezareagovala, ráda se k ním vrátím. Srdečně vám děkujeme. To bylo tedy kolo otázek mířených na vás. Vy jste nám velmi podrobně odpověděla. Váš institut je ve středobodu pozornosti, pozornosti veřejnosti a je úžasné slyšet, že 87% zaměstnanců EFSI je hrdých na to, že pracují pro EFSU. Je to hezká práce zkoumat kvalitu potravin a poskytovat jistotu spotřebitelům v 27 členských státech, aby prostě lidé mohli jít do obchodu, koupit si v těchto státech potraviny a být si přitom jistí, že tyto potraviny potraviny byly dobře otestovány, nejsou v nich žádné škodliviny a že zůstanou zdraví. Bylo to hodně otázek a vaše odpovědi byly velmi podrobné. S koordinátory ve výboru rozhodneme, kdo bude kontaktní osobou pro vaši agenturu a jak to budeme dělat v budoucnosti. Možná to bude dělat eh, dále ta kolegyně, která to dělala dosud. Vy jste nás také pozvala do Parmy. Jednou za dva roky výbor za vámi přijede z delegací v roce 2010 zase nastane ten čas, kdy za vámi přijede delegace a navštíví vás přímo na místě. Já vám tedy přeji hodně štěstí, hodně úspěchu ve vaší práci a uvidíme se buď znovu u nás ve výboru, anebo u vás v Parmě. Děkuji vám za návštěvu a za odpovědi. So. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnešní zasedání bude spíše krátký. Pokud souhlasíte, pojďme se podívat na bod 5, poněvadž jsem zpravodajem a já bych potřeboval jít na další jednání a chtěl bych být u tohoto projednávání. Půjde tady o komitologii. Uh, Parlament v rezoluci komisi vyzval, aby, exist, aby předložili existující eh, zákony k revizi, aby parlament podle dohody o komitologie mohl využít svého práva v takzvaném procesu Omnibus 5, tedy v poslední části procedury, které říkáme omnibusová procedura, protože to je několik jednotlivých akt v jednom balíčku. Takže komise nám předložila několik, tedy konkrétně dvě směrnice, aby jsme přeskoumali, jestli byla naše práva dodržena. První eh, směrnice se týká zdraví zvířat při porážkách, další směrnice se zabývá registrací hovězího dobytka a označováním hovězího Zodpovědnost zde má výbor Jury, my pouze podáváme naše stanovisko. Já a sekretariát jsem tedy vyhledal všechny body, je jich celkem devět, kde bychom chtěli do paragrafu vložit poznámku, že je potřeba použít regulativní postup s kontrolou. Jinými slovy, že se parlament podílí na rozhodování v tomto bodě. Je to jednoduché. Myslím si, že k tomu už nemusím nic dalšího říkat. Je to těch devět případů, které jsme prostě našli. Zítra bude výbor Jury rozhodovat, takže my to dnes musíme odsouhlasit, abychom jim to včas mohli předat. Chci se vás pro formá zeptat, jestli členové výboru objevili v těchto dvou směrnicích ještě další paragrafy, kterých se to týká. Nikoliv, takže navrhuji, že budeme hlasovat en blok, protože jde v podstatě pořád o tu samou věc. Ne? Chcete, poje, chcete jednotlivě hlasovat. Aha. No tak jo, tak se tím musíme prokousat. Ehm, pozměňovací návrh jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Bylo to přijato. No vidíte, přece jen odpor. Tak tedy pozměňovací návrh dvě, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh tři. pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Totéž sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní se tedy dostáváme k závěrečnému hlasování o této zprávě. Kdo je pro? Tak to spočítáme. Děkuji vám, kdo je proti, kdo se zdržel. 26 ano a jedno zdržení, takže přijato. A děkuji vám za spolupráci v tomto bodě. Nyní předávám předsednictví paní Corinne Lepage. S ní budete projednávat bod číslo 4 dnešního programu. Ça marche. Donc, euh, nous sommes saisis d'un projet de rapport. Máme projednat návrh zprávy, který se týká návrhu rozhodnutí eh, Rady, pokud jde o umluvu o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku, umluva OSPAR, příloha 2 a 3 týkající se ukládání toků oxidu uhličitého v geologických formacích. Spravodajkou je Anna Rozbach. A já tedy požádám naší zpravodajku paní Rozbach, aby si vzala slovo a e, seznámila nás se zprávou. Děkuji vám, paní předsedkyně. Většina členů výboru jistě ví, co znamená OSPAR, ale pro nové členy to krátce vysvětlím. Je to mechanismus na ochranu mořského prostředí severovýchodního Atlantiku. Je to úmluva. Je to úmluva o severovýchodním Atlantiku. Jedná se o spolupráci Evropského společenství a také eh, členských států Evropské unie. Ty jsou také smluvními stranami. V roce 1972 byla tato umluva založena v Oslu a tehdy šlo o odpady ukládané do moře. V roce 1974 byla tato úmluva rozšířena na takzvaný offshore industry, tedy průmysl na moři a také Paříž, o pařížskou úmluvu. Obě konvence byly v roce 82 sloučeny a vznikla nová úmluva. V roce 89 přistoupila úmluva o rozmanitosti druhu a e, biodiverzitu. Šlo o neznečišťování. Ty bylo potřeba pokrýt e, v severovýchodním Atlantiku o které země se je jedná. Finsko, Francie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království, Island, Norsko, Švýcarsko, Belgie, Dánsko, Německo. Všechny tyto země jsou uh, smluvními stranami. Finsko je trochu zvláštní, ale Finsko má konec konců několik řek, které ústí do Barencova moře a Lucembursko a Švýcarsko s tím souvisí tak, že leží na Rýně a přes Rýn jsou spojeni s Atlantikem. Komise OSPA eh, přijala pozměňovací návrhy přílohy 2 a 3 v Bergenu. Tady jde o ukládání proudů eh, toxidu uhličitého v geologických formacích. Ukládání toku oxidu uhličitého v geologických formacích, to máme v příloze 2 a 3. Jde tady o o změny v pravidlech pro ukládání CO2 pod mořským dnem. O to tady v podstatě jde. Já jsem se podívala na, návr- na pozměňovací návrhy a mohu vám říci, že čím více o tom čtu, tím více otázek mě napadá. A čím více se dívám map- na mapy těchto oblastí, o to více je mi jasné, že že atlantická deska je přesně částí území, o kterém hovoříme. Uh, proto o tom také referuji. Možná, že by komise mohla odpovědět na mé otázky či reagovat na to, co budu říkat, ale každopádně je naším úkolem položit si otázku, jestli existují konkrétní výzkumy, a to i seismologické, geologické výzkumy, které by nějak řešily eh, bezpečnost ukládání, a to nejen CO2, ale i jiných odpadů pod mořským dnem. Mám na mysli takové odpady, jako je například odpad odpad z atomové energetiky. Co by se například mohlo stát, kdyby se eh, v příslušných vrstvách rozvinuli geologické aktivity. Zajímalo by mě, jestli CO2 odolává tlaku vysokých vodních vrstev a co by se stalo, kdyby došlo k úniku z těchto úložišť. Mohlo by to mít vliv na okolní prostředí, eh, mořské prostředí a co budeme dělat, když se stane neštěstí? Kdo pak převezme odpovědnost za opatření, ke kterým bude nutno přikročit? A to zejména, když půjde o neštěstí v mezinárodních vodách. Máme nějaké hodnocení rizik? Jak to vůbec vypadá? Jak to vypadá se scénářem eh, takzvaných worst case scenarios, tedy se scénářemi nejhorších možných situací? Kdo převezme odpovědnost? Eh, jaká opatření budou použita? při získávání a při ukládání CO2. Slyšela jsem, že je to technologicky náročný proces a proto by mě zajímalo, jak budou zaměstnavatele, kteří se budou zabývat touto technologií, starat o bezpečnost a jak budou informovat své zaměstnance o bezpečnosti práce při ukládání CO2. Podmořské dno CO2, to je v podstatě, eh, to je v podstatě jenom ošetřování symptomů. Neřešíme tím problém eh, klimatický v podstatě jenom bojujeme pro proti symptomům tím, že budeme CO2 ukládat pod mořským dnem. Samozřejmě zde musíme pracovat i s jinými státy, jako, jako je Rusko, Čína či Indie. Musíme spolupracovat na bezpečném ukládání CO2 a také musíme zvážit, že právě tyto, ty si nebudou, tyto státy si nebudou moci dovolit financovat a dodržovat takové bezpečnostní standardy jako my. A jak to budeme kontrolovat? A na závěr má poslední otázka. Je toto skutečně vůbec to nejlepší řešení, které které máme pro vyřešení problému CO2, anebo bychom si snad radši měli uh, spíše lámat hlavou nad tím, a i vědci by si měli hlávat eh, hlavou nad tím, uh, jaká jiná řešení jsou možná a jak jinak bychom mohli nakládat s těmito odpadními produkty, jak například CO2 proměnit v novou energii a tak podobně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, paní zpravodajko, za tuto zprávu. Děkuji, že jste nás upozornila a připomenula, že vlastně máme určité odpovědnosti, musíme si uvědomit, že spoustu věcí ještě nevíme. A bohužel to není jediná oblast, kde se s tímto problémem střetáváme, ale právě my, kteří zastupujeme občany EU, toto musíme mít na paměti a připomínat to. Nyní dám slovo jednotlivým stínovým zpravodajům.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 Jako zástupce eh, naší skupiny musím prezentovat stanovisko skupiny k tomuto dokument. Skupina EPP eh, v Evropském parlamentu si nastavila za cíl v politice klimatických změn snížit eh, Eh, snížit to zvyšující se teplotu o 2, stupně a o 30 eh, emise. U ukládání CO2 v těchto geologických formacích, které jsou v přílohách 1-2, které té úmluvy OSPAR, toto je eh, kroku předu technologickým v technologickém ohledu při zastavování klimatických změn. Od, eh, postalo se možným za, eh, ukládat a uchovávat o dvě na mořském dně, na geologických formacích a izolovat je takto ty, ta úložiště od prostředí. Vítám eh, jménem EPP tento technologický pokrok a žádám o ratifikaci co nejdříve. Úmluva o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 vychází z toho, že před takovou aktivitou musí být přijaty všechna, musí být přijata všechna opatření, která by zabránila znečištění eh, životního prostředí a negativnímu dopadu na, živo, na lidské zdraví. Já sama jsem z Litvy, eh, země, která je na pobřeží Baltského moře, nejvíce znečištěného moře a, a Litva, stejně jako naše sousední státy, jsou si vědomi eh, nebezpečí pro ekosystémy, která tato úložiště na mořském dně mohou mít. Pokud eh, Eh, eh, při záměru vystavit plynovod, který by vedl severní cestou a má se za to, že při výstavba by mohla způsobit ekologické eh, škody. Zároveň vítáme samozřejmě po snahu snížit emise CO2 a Přitom je však nezbytné zdůraznit odpovědnost společnou, kterou máme v ochraně mořského prostředí a musíme tudíž postupovat všech těchto aktivitách velmi obezřetně, abychom dosáhli rovnováhy mezi oběma aktivitami. Děkuji, paní Morkenajte. Není pan Arsenis, prosím. Thank you, Mr. President. Děkuji. Já se domnívám, že rok že si uvědomuje stále, uvědomujeme stále více důležitost ekosystémů při řešení problémů eh, globálního oteplování či klimatických změn a že nacházíme technologická řešení v tom boji mohou pomáhat, ale ta technická řešení mohou mít negativní dopady, vedlejší dopady na životní prostředí. E, tady se hovoří o úložištích ukládání toků oxidu uhličitého, e, což je technologie, která zatím vůbec není prověřená a může mít nežádoucí účinky, které nepředpokládáme na životní prostředí. E, obdobné projekty byly provedeny, zahájeny v Nizozemsku a e, Německu, nicméně eh, skupiny občanské společnosti jim zabránily právě kvůli těm neznámým dopadem. My eh, nyní eh, při, hovoříme o podobném projektu, ale vzhledem k tomu jeho umístění není zde odpor občanské společnosti a je to tedy na nás, abychom se zamysleli na případném možným, nad, nad tím, jak zabránit případným možným negativním nežádoucímu účinkům je třeba zjistit, jaký mohou mít tyto projekty dopad na biodiverzitu, ale i na další aspekty. Při, přičemž biodiverzita je vlastně velmi nenákladným a přirozeným způsobem, jak zmírňovat klimatické změny. A když se vrátím k té pravděpodobně nejdůležitější věci tohoto měsíce, to je Kodaň. My jsme kritizováni za to, že nepřijímáme dostatek opatření, která by zabránila eh, šíření nebo jaksi znečišťování oxidem eh, uhličitým a že je třeba eh, skutečně snižovat také energetickou spotřebu a tudíž i produkci a je třeba, aby tento projekt, o kterém zde hovořil, aby tento projekt vlastně tuto motivaci nevytváří. Tento projekt vysílá opačný signál vlastně je řešením toho, je řešením, které ale nemotivuje ke snižování energetické spotřeby. Děkuji, Chris Davis. Děkuji, já jsem byl zpravodajem, který se touto směrnicí zabýval loni v parlamentu, který, eh, která se týkala stejného tématu, tedy uh, ukládání toku oxidu uhličitého a některé ty diskuse jsou stejné, jako byly loni při té směrnici priorita, kterou tato technologie musí mít, je stejná. 25 emisí CO2 jsou z uhlí. Když přidáme další zdroje eh, při výrobě eh, elektrické energie, eh, plyn a ropa, 40 mohou těchto emisí mohou být zmírněny eh, touto technologií. V Číně na posledním jednání eh, roste obnovitelná energie, ale to se vůbec neblíží tomu nárůstu užití uhlí, které tam je. Eh, uhelné elektrárny jsou tam stavěny každých několik dnů nové se otvírají a používání eh, uhlí by mělo přitom se snížit o 60% za následujících 20 eh, let, což si těžko dovedeme vůbec představit, i když investujeme do jaderných zdrojů a tak dále. Stej, stej, dále stejně nevíme, eh, jakým způsobem řešit ty emise, když nebudeme mít způsoby ukládání. Nikdy jsme se nám nepodařilo dát všechny ty prvky dohromady, abychom je využili u velké elektrárny. E, loň minulý čtvrtek předložila komise doporučení e, různých e, ukázkových projektů, které budou sfinancovány z programu oživení a detaily se dozvíme za několik dnů. A podle Reuters tam jsou různé, různé provozovny, které dostanou ve spojení Spojeném království, Německu, Španělsku, Itálii a Polsku a dalších zemí velké dotace na výrobu eh, energie. Komise a rada eh, doufáme, že koncem října dojdou ke shodě, jak využít Další dotace, které parlament uvolnil již loni, když zavedl myšlenku, že bychom měli část těch emisních povolenek použít na tyto až tedy do, eh, do 6 miliard euro na tyto takzvané ukázkové projekty, demonstrační projekty a já doufám, že celý tento balíček bude do, dojednán koncem října a ten systém bude eh, eh, zaveden. Spravodajka zmínila důležité věci. Máme tady směrnici platnou v Evropské unii, která říká, že když jde vznikne to takové uložiště, nesmí dojít k žádnému úniku žádně, tedy povolení toho úložiště nesmí být dáno, pokud by bylo nebezpečí úniku. A to musí fungovat dlouhodobě. Mě by od komise bych rád slyšel, když hovoříme o severovýchodním Atlantiku, který je tedy mimo hranice Evropské unie, jak je tady zajištěna ta odpovědnost za to eh, například zabránění úniku, jak si bude tato naše legislativa mm, aplikována i mimo tedy naše hranice v oceánu, v Atlantiku. Tento návrh má zajistit, abychom ta evropská pravidla byla v souladu s pravidly úmluvy OSPAR. Je důležité zajistit, že stejná bezpečnostní pojistky, které máme v naší legislativě, jsou také v úmluvě OSPAR. Ale zároveň je důležité, aby tato technologie se již dostala z té laboratorní fáze a aby se dostala do plně hodnotných těch demonstračních provozů. Eh, někdo řekl, že to je jako když budeme ukládat odpad. Eh, karbon, eh, oxid uhličitý je přirozenou přírodní látkou, která se v přírodě vyskytuje. Někdy ho najdeme při hledání ropy. Není možná dlouhodobým řešením našich problémů, ale myslím si, že je nezbytné, abychom tuto technologii vyvinuli co nejle, nejrychleji, abychom zastavili globální oteplování znečištění. Pokud budeme ukládat eh, CO2 pod mořskou hladinu, kde se to přetvoří na, pevnou, na pevné skupenství a zůstane navždy ten, tato technologie, když toto neučiníme, tak umožníme, aby oxid uhličitý unikl do eh, ovzduší a mm, zhoršoval eh, klimatické změny a globální oteplování. Děkuji, paní De Bruyne. Um, Děkuji. Děkuji. Já souhlasím a chápu ty otázky, které zde zazněly uh, od předchozích řečníků a já bych je sama vyslovila. Um, sama jsem je vyslovovala, když jsem byla stínovou zpravodajkou k té části směrnice, o které zde dnes hovoříme. Já si myslím, že je klíčové zamyslet se nad tím, co říkal Chris Davies, a to, co řekl zejména na co řekl ke konci svého projevu, čili my už jsme si prošli tou debatou, máme již tu směrnici a pokud eh, vlastně o co nám jde nyní je umožnit to, aby ta směrnice, kterou jsme si již schválili, kterou jsme eh, odhlasovali, aby stejná nebo obdobná úprava byla obsahem té, eh, pardon, stejné podmínky byly eh, obsahem té úmluvy. Musíme si však zároveň být jistí, že to, co jsme odhlasovali loni se všemi těmi pojistkami, že se všemi těmi různými zajištěními, abychom o to v rámci úmluvy OSPAR nepřišli, aby nám skutečně ta úmluva i toto zajistila a my se nyní vydáváme za hranice EU a naším cílem je e, to, aby úmluva OSPAR se stala základem vlastně pro to, co obsahuje naše směrnice. A e, je tedy nutné, aby tyto dva dokumenty byly v souladu, e, zejména s ohledem na tu odpovědnost a na tu bezpečnost. A já bych to ráda i slyšela, aby mi to bylo vyjasněno, zda skutečně tato, tento soulad bude zajištěn. Děkuji za příspěvek. Máme tady žádost o slovo od pana Schnellharta. Děkuji vám, paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Já si myslím, že v minulém legislativním období jsme se velice intenzivně zabývali technologií CCS. Chris Davis to konečně, konec konců už říkal, došli jsme k závěru, k rozhodnutí, který vede k nějakému cíli. A já jsem se stavil vůči té technologii CCS vždy velice negativně, ale diskuze nám přece ukázaly jednu věc. Pokud chceme vyhrát boj proti klimatické změně, musíme se začít věnovat CO2. Musíme vymyslet metody a technologie, které by zabránily úniku CO2 do atmosféry. Když zjistíme, že při veškerém tom pokroku obnovitelných zdrojů energie, když zjistíme, že prostě uhlí přesto v následujících 30 letech bude nejdůležitějším zdrojem energie, tak eh, můžeme učinit buď to rozhodnutí, že vypneme světlo, anebo najdeme metody, jak odstranit CO2 nějakým rozumným způsobem. A já si myslím, že se tady nacházíme na dobré cestě. Já jsem z Německa, mé spolkové zemi probíhá právě teď demonstrativ, demonstrační projekt, kde se tato technologie již realizuje, tedy již praktikujeme tuto technologii jako projekt. Samozřejmě, že to je dosud ještě otázka nákladů. Ano, to je důležité. Ale to, co jsem tam sám viděl a to, co jsem tam musel uznat, je fakt, že ta technologie je velice pokročila, je velice dobrá, funguje to docela dobře. Konec konců ono se CO2 neukládá jako plyn, ono se ukládá tekuté CO2. A když uvážíme všechny možnosti, eh, využití technologie ukládání CO2, tak je důležité, abychom prostě přijali tu změnu v příloze 2 a 3. Je důležité, abychom souhlasili s tím, že i tuto možnost budeme moci využívat. Zda se to bude využívat a kdy, tak to je otázka, na, tu, na kterou nemůžeme odpovědět. Ale když tedy budeme dlouho diskutovat a něco takového odmítneme, tak se vlastně jenom odloží i ta možnost odklí, uh, ukládání. Ale my musíme musíme využít přece všech možností k tomu, abychom se zbavili CO2. A proto musíme odpovědně diskutovat o této věci, ale přesto je potřeba tyto změny odsouhlasit. Děkuji. Děkuji, pan Prody. Děkuji vám. posledním legislativním období jsme měli možnost o této technologii diskutovat dlouze i podrobně. Já si nemyslím, že právě toto by bylo to pravé řešení. Zhruba jedna třetina energie, která se vyprodukuje, se vyprodukuje za takových okolností, kdy je nutné CO2 nějak ukládat. Takže myšlenka ukládání CO2 a tedy likvidace vzniklých odpadních látek, to je věc, kterou musíme znovu promyslet, protože vlastně v tomto okamžiku vůbec nevíme, jak se k celé věci máme postavit. Dokážu si představit, že celý ten proces se sice bude vyvíjet dál, ale já nejsem příliš srozuměn s tím, jak zde má být zajištěno eh, financování. Já si například myslím, že by to nemělo mít nic společného s obchodem s emisními povolenkami, protože z dlouhodobého hlediska bych eh, by měla být přece spíše podporována obnovitelná cesta k získávání energií, takže bychom měli podporovat obnovitelné energie. Já si myslím, že systematické ukládání CO2 je spíše otázku znovu zachycování um, odpadních látek, které vznikají při spalování, kam, uh, při spalování černého uhlí. Konec konců se to dá míchat i s hlínou. A to je přece o technologie, která by dokázala i zúrodnit, uh, uzúrodnit půdu. Teď je otázka, jestli by nebylo lepší ukládat CO2 nějak aktivně. Já si dokonce myslím, že tato možnost je využívá, že tato možnost by měla být využívána častěji. To, to aktivní ukládání bychom měli podporovat, protože to představuje technologii, která v podstatě znovu zužitkovává tuto odpadní látku. Takže vlastně se to se ten přebytečný kysličník uhličitý používá nějakým eh, konstruktivním způsobem dál. Děkuji vám, pane Prody. Pokud tady není žádná další žádost o slovo, tak vrátím slovo naší zpravodajce. Tak promiňte, promiňte, mluvá se paní předsedkyně. Tak ještě nejprve komise. A eh, pan Carlos Beros Garcia. Uh, Děkuji, já jsem vlastně Scott Brouky z DG pro životní prostředí. Takže pár reakcí. CCS to bylo navrženo jako technologie zmírňování klimatických změn, ale samozřejmě to má i dopady na lidské zdraví a životní prostředí. Ty jsou klíčové. Otázka je, zda v, té, v této souvislosti se objevují nějaké nové věci, kromě těch, které už dohloubky studoval Evropský parlament a rada při schválení té příslušné směrnice v červnu tohoto roku. My si myslíme, že nikoli. Směrnice poskytuje solidní právní rámec pro regulaci rizik souvisejících s CCS. Jak říkal Chris Davis, je třeba vždy prokázat, poskytnout eh, povolení pouze tehdy, když se ukáže, že nehrozí žádné riziko úniku z toho úložiště. V případě, že dojde k úniku CO2, je třeba přijít, eh, mm, přijmout opatření podle této směrnice i podle jiných právních předpisů. Především je třeba zastavit ten únik, je třeba přijmout opatření týkající se odpovědnosti za životní prostředí, eh, to v rámci režimu, který už je zaveden a kromě toho je třeba vlastně ještě ehm, si dokoupit povolenky za jakékoliv CO2, které takto unikne. Tak znamená, to je solidní řada opatření, které musí provádět všechny členské státy, které spadají do působnosti OSPAR. Většina smluvních eh, stran OSPAR jsou právě členské státy společenství, ty, které nejsou smluvními eh, stranami OSPAR, ale mají tedy nějaké vlivy na ty pobřežní vody, tak musí provádět tuto směrnici. Otázka tedy dnes je, zda ty právní texty, které byly přijaty v červnu tohoto roku, jsou dostatečné pro regulaci CCS. My si myslíme, že tomu tak je. A abych ještě objasnil, působnost té směrnice o CCS, jak odpořádal Chris Davis. Ta směrnice se týká mm, územních vod členských států nebo výsostných vod členských států, dále vod sájících až do vzdálenosti 200 mil, ale týkají se také vlastně ehm, těch útesů členských států a spadá to tedy do všech oblastí i eh, v severním moři, které by se mohly využít pro ukládání CCS. Pokud jde o rozsah těch testovaných technologií, Chris Davis má pravdu, je jen málo příkladů eh, takových technologií v praxi. Jeden z nejlepších příkladů, jaké máme, je vlastně geologické ukládání podmořské dno. To je projekt, který teď probíhá 10 let, kdy se vlastně už injektovalo několik eh, tun za posledních 10 let a zatím se neprojevily žádné negativní dopady na lidské zdraví nebo na životní prostředí eh, tato injektáže. Takže to je velice pozitivní precedens. Doufáme, že vlastně takových příkladů bude více i v rámci Evropského programu hospodářské eh, obnovy, který bude financovat určité demonstrační projekty a doufáme, že zkušenosti, které získáme z těchto projektů, nám umožní potvrdit, že to ukládání je bezpečné pro životní prostředí. Ještě nakonec pár slov k mezinárodnímu kontextu. Na to tady poukázalo několik poslanců. Jak říkal Chris Davis a další, je téměř nemožné dosáhnout úspěchu schůzek o klimatických změn bez toho, aniž by se vlastně vyvíjel větší tlak na země, jako je Čína a Indie, tak aby i oni přistoupili k těmto cílům. My si myslíme, že CCS je důležitou složkou mezinárodní strategie a e, dnes máme tedy v Evropě právní rámec, který nám toto umožňuje. To je podle nás vynikající precedens e, pro provádění takovýchto postupů i na mezinárodní scéně. A samozřejmě to bude součástí i našich jednání v Kodani. Děkuji. Děkuji vám, pane Brokete. Pan Beros Garcia tedy nechce vystoupit. A v tom případě e, už dávám slovo paní Rozbách, naší zpravodajce. Srdečně vám Všem, všem děkuji za pozitivní komentáře k tomuto projektu a také samozřejmě velice děkuji za to, co bylo řečeno ze strany těch, kteří chtěli potvrdit moje stanovisko a můj postoj k věci. Ano, existuje, je to nový projekt a je to problematické. Bylo překvapivé pro mě slyšet, že severovýchodní část Atlantiku, víte, já jsem z Dánska, my také e, ležíme u Atlantiku a prostě pro mě bylo zvláštní slyšet, že severovýchodní Atlantik je od východního pobřeží Gronska až po severní e, severní část Severního moře, vlastně až k severnímu pólu a potom až zase dolů po Gibraltar. Tak tedy musím říci, že to je dost široké pojetí. A je pravda co co, to, co říkala má kolegyně eh, z, z Pobaltí, a sice Baltské moře je velice citlivý ekosystém, je, velice zne, je to velice znečištěné moře. Když je teplé léto a nefouká vítr, tak nám umírají mnohé organismy a čím více se dostáváme na sever, tím problematičtější je překonat všechny problémy. Ale celkově jsme se víceméně shodli, všichni víceméně souhlasíme s těmito pozměňovacími návrhy. Evropa prostě musí najít trvale udržitelné řešení těch problémů, které máme s odpadními látkami a jejich likvidací. Nejde konec konců jenom o CO2. Toto je v podstatě jenom část problému, který se zde snažíme řešit ukládáním CO2 podmořské dno. Severo, severovýchodní část Atlantiku. Severovýchodní část Atlantiku je konec konců oblast, na které vlastně testujeme budoucí zacházení s CO2 v naší atmosféře. Tady si ověřujeme, jestli existují nějaké realistické možnosti. Zatím máme spíš takové seznamy přání, ale to, co potřebujeme, jsou realistická čísla a realistická opatření, abychom to konec konců mohli také zrealizovat. Děkuji. Rapporteur. Děkuji, paní zpravodajko. Vážení kolegové, myslím, že tady proběhla dobrá diskuse o tomto textu. Připomínám, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 9. října. Hlasování na výboru ENVY proběhne na zasedání 3. až 5. listopadu 2009 a hlasování na plenárce proběhne buď v listopadu nebo v prosinci 2009. Takže vám děkuji a tím končím naše zasedání.